Colleagues, may I ask you to take seat? Let's start. Vážené dámy, vážení pánové, poprosím vás, abychom zahájili dnešní schůzi po velice intenzivním eh, týdni a dní různých slyšení a různých hlasování se dostáváme k naší pravidelné činnosti. Ptám se, zda souhlasíte s návrhem pořadu jednání? Děkuji. Čili můžeme se podívat nejprve na bod eh, oznámení předsedy. Eh, informace z poslední schůzky koordinátorů. Bod 1. Koordinátoři schválili návrh, aby se konalo neformální slyšení s eh, úzkým seznamem lidí, kteří jsou jmenováni na pozici EFRAK a um, bude se také hlasovat. Koordinátoři také souhlasí s návrhem ALDE, abychom vzali v úvahu i nutnost rovnovážného zastoupení mužů a žen. Dovolte mi také ještě zopakovat, respektive formálně apelovat na komisi, aby parlament mohl uh, požádat o seznam, o takový ten seznam těch nejlepších kandidátů, nikoli pouze o jediného kandidáta. Dále, co se týče zprávy komise v souladu s mm, o zprávách mezinárodních orgánů. Koordinátoři schválili název a také souhlasili s tím, abychom pokračovali. Ehm, název tedy zní INI, zpráva o úloze komise eh, v oblasti mezinárodních regulatorních a finančních institucí, je to tedy zpráva z vlastního podnětu. Dále koordinátoři požádali sekretariát, aby připravili a rozeznali dopis, nalíhavý dopis předsedovi Junkerovi a žádali vyjasnění vztahu mezi místopředsedy a ostatními komisaři ohledně rozdělení úkolů v portfoliu Ekonu. Dále také koordinátoři ještě požádali během hodnocení aby se ještě připravil a rozeslal druhý dopis. Oba dva lepisy jsme tedy odeslali a jak víte, také jsme obdrželi dva, eh, dvě odpovědi od nově zvoleného předsedy Junkra na toto téma. Další sdělení. E-committee a e-meeting se poslanci už ví, že existují tyto dva nové nástroje, které jsou součástí eh, bezpapírového parlamentu. Cílem je zmodernizovat rozšiřování informací jak pro poslance, tak pro ostatní personál. Chceme také snížit eh, objem papíru, který se používá pro schůze. Takže e-komití neboli elektronický výbor je specifická internetová stránka, díky níž se dostanete na všechny důležité informace, zejména je to, jsou tam informace o ekonu, o e, prováděcích opatřeních a o delegovaných aktech, takže všechny informace, které se týkají těchto dvou e, legislativních aktů, jsou tam. E-meeting, e, tak tam, jsou pouze, tam je pouze pořad jednání na schůze a obsah dokumentů a ještě dále se teda to bude v následujících letech rozpracovávat. Dále bych vás chtěl ještě informovat, že jsme zahájili také aktivity trialogu. První trialog se týká směrnice o praní špinavých peněz. Ten se konal ve čtvrtek 9. října. Mandát eh, byl již udělen, který se týká nařízení o transferových fondech a také ještě ohledně dalších ustanovení, které se týkají směrnice o právní směrnice. Hovořili jsme o vlastnictví, o ochraně údajů a také o provádění e, ustanovení proti praní špinavých peněz a také o e, jurisdikcích, které nespolupracují. Další kolo se bude konat čtvrtého ve čtvrtek e, mezi třetí a čtvrtou odpoledne, 4. listopadu. Zítra budeme pokračovat budeme hovořit o nových fondech. Bude se konat první trialog. Ehm, skupiny jmenují zpravodaje za EPP Alan Lamassur, za SED Stínový Kofort, EKR e Sayed Kamal, ALDE Filip de Baker, GUE NGL Derega Rodriguez, Rudy Vakes, za zelené Filip Lambert a za EFDD zatím ještě jsme nedostali žádné jméno, to jsou tedy stínoví zpravodaje a takové také 14. Eh, říjen, 15. listopad, 9. prosinec. To jsou ještě další data, kdy se mohou konat tyto schůze. Dále posle, ohledně skupiny pro bankovní unie koordinátoři se dohodli, že tato skupina převezme um, pravomoci bývalé skupiny pro SSM a budeme také monitorovat i e, z práce SOM. Bude tam celkem 50 poslanců a složení bude podle Dehontovy metody. Poslanci byli požádáni, aby zaslali sekretariátu. <clears throat> bude to tedy 50 nebo 15 členná skupina. Koordinátoři dále také schválili aktualizované pokyny ekonu, které se týkají přeskumu prováděcích a delegovaných aktů. Tyto pokyny jsme dnes rozeslali všem poslancům a jsou také k dispozici i na té stránce e-committee v té části, která se týká delegovaných aktů. Děkuji. Nyní tedy musíme schválit návrh schůzí na rok 2015. Je to návrh harmonogramu, je to tedy bod 3 pořadu jednání. Máte ve svých složkách návrh těchto schůzí, návrh harmonogramu. Souhlasíte s ním? Můžeme požádat tento, můžeme pokládat tento návrh za schválený? Pokud ano, děkuji. A tím se dostáváme k dalšímu bodu. E, je to bod 4 pořadu jednání. Jedná se o zprávu, která se provádí v konzultačním postupu. Jedná se o schromažďování statistických informací Evropskou centrální bankou. Spravodajem je předseda. Čili já mohu rovnou zahájit tuto prezentaci. Vítám doporučení Evropské centrální banky, kterým se měří, mění nařízení 2533 lomeno 1998, které má zohledňovat nové úkoly dohledu ECB, nové úkoly dohledu. Jak všichni víte, Týká se to obezřetnostního dohledu nad úvěrovými institucemi. ECB, jak víme, začne tyto úkoly v plné míře vykonávat 4. listopadu 2014. Aby si tedy vzali v úvahu tyto nové úkoly dohledu, ECB navrhla pozměňovací návrhy. Jsou to návrhy k nařízení z roku 1998 a týkají se tří hlavních věcí. Za prvé, právo ECB využívat důvěrné statistické informace v oblasti obezřetnostního dohledu a účelem je snížit zátěž spojenou s vykazováním na minimum a zajistit, aby stejné údaje se schromažďovaly vždy pouze jednou. Za druhé, mm, změna e, umožní předávat důvěrné statistické informace Eh, za účelem provádění úkolů v oblasti obezřetnostního dohledu, které byly zveřejněny členům ESCB. A za třetí, eh, možnost předávat důvěrné statistické informace orgánům a subjektům členských států a unie, které jsou odpovědné za dohled nad finančními institucemi, trhy a infrastrukturami nebo za stabilitu finančního systému v souladu s unijními nebo vnitrostátními právními předpisy jakož i Evropskému mechanismu stability ESM. Takže to jsou tyto možnosti, tyto tři změny. S je to tedy konsultativní postup a my navrhujeme, nebo můžeme říct, že v zásadě podporujeme tyto návrhy, pozměňovací návrhy, které ECB předkládá, ale navrhujeme ještě dvě hlavní změny. Ta první je taková drobná, nebo já si myslím, že to je spíše taková technická změna, eh, omezit tyto nové možnosti pře, převádět e, tyto důvěrné statistické informace pouze ECB a nikoli všem e, subjektům Evropského systému centrálních bank, protože podle toho nařízení je to ESCB, nikoli ECB. Respektive je to ECB, kdo dostává tyto nové pravomoci, nikoli ESCB. A za druhé, abychom ještě tedy zlepšili ten systém um, převádění informací eh, žádáme, aby byly přijaty v rámci eh, pravomocí veškeré nezbytné právní, správní, technické a organizační opatření, aby byla zajištěna fyzická a logická ochrana důvěrných statistických informací. Už to bylo stanoveno v roce 2009, bylo, vztahovalo se to na členy ESCB, kteří dostávají důvěrné statistické informace od ostatních, čili my zde vlastně žádáme v zásadě to, co už existuje v tom nařízení. Je to taková obecná definice požadavků, která se má týkat toho, jak zacházet s důvěrnými informacemi tohoto typu. Myslím si, že je zde také jedna věc, která nás zajímá je to vlastně začlenění ESM, Evropského mechanismu stability, mezi ty členy, kteří mají nárok na to dostávat tyto informace. A mm, myslím si, že to tedy sou, souvisí s příslušnými úkoly Evropského mechanismu stability. Nicméně Evropský mechanismus stability má zvláštní povahu a musíme se tedy nad tím ještě zamyslet, i když já vlastně, co by zpravodaj, jsem se k této otázce pří, přímo nevyhl, ne, nevyjádřil. Také bych chtěl ještě informovat výbor, že jsme již obdrželi stanovisko komise. Víme, že jejich stanovisko jde vlastně stejným směrem jako náš názor, čili usilujeme o posílení požadavků, které se vztahují na ochranu důvěrných údajů Komise nepředkládá žádný specifický pozměňovací návrh toho textu, nicméně myslím si, že jejich stanovisko vlastně zachází možná ještě dále, než co, o co usiluje zpravodaj, usilují ještě o větší vyjasnění a ještě o větší ochranu těchto důvěrných statistických informací. A samozřejmě my velice rádi to ještě s komisí budeme projednávat, jak by chtěli eh, zajistit nebo prosadit tato ještě přísnější opatření. To jsou tedy hlavní myšlenky eh, tohoto návrhu. Teď dávám slovo s novým zpravodajům. Děkuji vám, pane předsedo. Já se vyjádřím poměrně krátce. Já eh, výslovně podporuji Eh, návrhy eh, pana předsedy a eh, v tomto případě tedy také zpravodaje pokud jde o důvěrnost informací. Nicméně eh, bych chtěl vyslovit určité pochybnosti ohledně toho, jak obsáhlé jsou eh, datové nároky ECB, eh, e respektive jak obsáhlé by mohly být. Já si myslím, že je poměrně věrohodné, že, ta, že proporcionalita je tu poměrně důležité téma. A v, v minulých pěti letech jsme projednávali mnoho legislativních návrhů a tak také jsme je uzavřeli a myslím si, že i tady je potřeba se důkladně zabývat otázkami proporcionality. Eh, musím tedy nakonec říci, že eh, povinnost eh, podávat zprávy, zejména pokud jde o malé a střední podniky, tak tady bychom měli umožnit mnoho různých způsobů podávání zpráv tak jak jsme to ustavili ve směrnici pro, pro jednotlivé sektory. Eh, to si myslím, že je důležitý bod. Jinak, jak říkám, celkově eh, podporuji to, co pan předseda už nám tu představil. Děkuji. Děkuji eh, dalším řečníkem za ECR je náš stínový zpravodaj, naš, naše stínová, stínový zpravodaj kterému tímto zároveň gratulujeme, že byl jmenován ministrem financí v Belgii. Samozřejmě eh, vidíme, že přes křeslo místo předsedy v Ekonu vede cesta vzhůru. Máme jednoho komisaře, jednoho ministra financí. V minulém mandátu jsme měli ministra zahraničí Španělska a také Malty. Takže gratulujeme našemu místopředsedovi, panu van Overfeldovi který eh, byl nahrazen eh, Kej, pokud se nepletu. Takže Kej, máš slovo. Děkuji a já tedy nemůžu kráčet zcela plně ve šlep jejich budoucího ministra financí Belgie, nicméně pokud jde o, to, o tuto zprávu, tak to bude jednoduché, protože se zcela ve všem shodujeme s tím, co navrhl pan předseda. Mělo by to standardizovat formáty, mělo by to pomoci malým podnikům a tak, aby mohli jeden soubor dat zaslat všem regulátorům, což by mělo usnadnit tok informací mezi jednotným dohledovým mechanismem mechanismem a Evropskou centrální bankou, která to bude implementovat a všemi ostatními regulátory v systému. Takže myslíme si, že jde o nutný krok, který e, usnadní celou situaci. Takže podporujeme. Děkuji. Za ALDE e, Cora van Neuwenhuisen. Děkuji vám, pane předsedo. Alde také souhlasí s tímto návrhem a podporuje ho. Pokud jde o pozměňovací návrhy, tak máme jenom otázečku k tomu druhému pozměňovacímu návrhu. V jedné z posledních věd se píše, že aby mohly být přijaty eh, nut, nut, nutné kroky, je potřeba zajistit eh, veškerou technickou a logickou ochranu statistických eh, informací. Co přesně myslíte tím slovem logical, tedy logickou ochranou? Děkuji. Já eh, tedy eh, na to odpovím eh, v závěrečných poznámkách a nyní Marisa Matias Zague. Marisa tu není. Takže je tu někdo z GUE, kdo by si chtěl vzít slovo? Není dobře, takže přecházíme k zeleným. Je tu někdo ze zelených? Pan Gigold tu bohužel dnes není, takže si nebude brát slovo. Děkuji. E FDD. My si myslíme, že e, tento návrh nepřinese takový velký rozdíl, takže jinak k tomu nemáme příliš co říci. Dobře, takže jestliže nikdo další si nechce vzít slovo, tak můžeme eh, uzavřít tento bod. Děkuji stínovým zpravodajům za jejich příspěvky. Chápu eh, ten problém se subsidiaritou, eh, který zmínil pan Balc. Samozřejmě očekáváme pozměňovací návrhy v tomto smyslu. A pokud jde o konkrétní dotaz stínové zpravodajky za ALDE, my jsme převzali definici z článku 8a nařízení, který pozměňujeme. Takže to je v podstatě taková standardní definice, kterou zkrátka přebíráme tak, abychom zajistili stejnou úroveň ochrany ve všech částech příslušného nařízení. Děkuji, tím můžeme uzavřít tento bod. Máme tu také lhuty. Lhuta pro pozměňovací návrhy je 17. října ve 12 hodin. Rozprava o pozměňovacích návrzích se bude konat 3. nebo 4. listopadu. Hlasovat se bude 11. listopadu a to je ještě potřeba potvrdit. V listopadové plenárce by se mohlo hlasovat. Nyní se můžeme přesunout k bodu 5 pořadu jednání kterým je eh, druhá eh, konzultace zprávy o ECB. Eh, e a tady jde o obsahově nabitější téma a sice o pravomoc Evropské centrální banky uvalovat sankce. Spravodajem je nový belgický ministr financí, takže žádám ECR, e aby nám sdělila, zda už ho nahradila, možná, že znovu Kej. Ano. Děkuji, eh, pane předsedo, a já se omlouvám, že neznám tuto problematiku tak, jak bych ji znala, kdybych byla zpravodajkou. Ale eh, určitě se s ní eh, obeznámím v nejbližších hodinách a slibuji výboru, že v době, kdy příště se budeme bavit o pozměňovacích návrzích, už budu plně informovaná. Já bych vám chtěla prezentovat zjištění ze zprávy tak, jak ji sestavil Johan van Overfeld, který je nyní na skupiny Eh, na setkání Euroskupiny, bude se stále zabývat touto tématou, ale z jiného titulu. Takže přejme mu hodně štěstí a doufáme, že to teď pozná i z druhé strany. 4. listopadu 2013, zhruba rok poté, kdy komise představila jednotný dohledový mechanismus v eurozóně, Eh, vstoupil v platnost tento mechanismus SSM a plně začne fungovat v listopadu tohoto roku. Vzhledem k tomu, že nařízení o SSM rozšiřuje působnost eh, pravomoci ECB uvalovat sankce, je zapotřebí aktualizovat eh, příslušné nařízení rady, příslušná nařízení rady. Spravodaj v podstatě souhlasí s doporučeními ECB, pouze má několik dodatečných návrhů, které by měly přispět ke koherentnějšímu a integrovanému integrovanějšímu regulačnímu rámci. Zejména pan van Overfeld navrhuje tři hlavní změny. Za prvé v souladu s nařízením o SSM eh, a tak, jak to několikrát požadoval parlament eh, ve výročních zprávách, chce zpravodaj zvýšit transparentnost rozhodovacích procesů v ECB a navrhuje eh, uvalit na ECB povinnost zveřejňovat rozhodnutí o uvalení sankcí na určitý podnik, jak, na, jak za přímé porušení porušení eh, evropského práva, eh, tak za porušení eh, nařízení a rozhodnutí ECB v dohledových i nedohledových oblastech. A ať už bylo proti tomuto rozhodnutí odvoláno nebo ne, tak je zapřebí navýšit transparentnost. V případech, kdy okamžité publikování rozhodnutí není na místě, protože by například ohrozilo stabilitu finančního trhu, anebo by bylo neúměrné, souhlasí zpravodaj s tím, že dá Eh, Evropské centrální bance možnost odložit toto oznámení. Eh, domnívá se však, že u těchto případů by měla existovat možnost, aby Evropský parlament vstoupil do eh, situace a aby předsednictvo tohoto výboru mělo možnost požádat ECB o diskuzi a navrhuje také proceduru plného eh, odhalení a odtajnění informací po eh, určité době. Spravodaj navrhuje tři roky. A právě tak navrhuje ex post povinnost Evropské centrální banky eh, ospravedlňovat, obhajovat jakékoliv odchylky od původně stanoveného postupu. Dále zpravodaj chce naprostou jasnost ohledně toho, kdo je kompetentní k tomu jednat v případě porušování předpisů. Navrhuje přidat explicitní vymezení kompetencí k těm obecným zásadám, které jsou v článku 1a doporučení ECB. Eh, e a za třetí, a konečně zpravodaj navrhuje změnit lhůtu pro administrativní sankce. ECB eh, e navrhuje eh, v případech sankcí za porušení právních předpisů lhutu pěti let od toho, kdy přestupek nastal. Nicméně eh, to by mohlo být problematické v určitých eh, konkrétních případech, protože někdy trvá celá léta, než se na porušení přijde. Proto zpravodaj navrhuje, aby tato lhůta začala běžet od data, kdy bylo učiněno rozhodnutí zahájit řízení pro porušení předpisů, a ne od data, kdy k tomu porušení došlo. A aby vyvážil eh, to, že ta lhůta potom, že ta časové období bude mnohem delší, protože začne později běžet, eh, navrhuje zpravodaj zkrátit tu eh, samotnou dobu z pěti let na tři roky. Dále navrhuje v jakých případech by měla tato lhuta být přerušena což by ale nemělo být v jiných než zvláštních případech. Takže eh, já tu prezentuji tu zprávu tak, jak ji napsal dosavadní zpravodaj Johan van Overfeld a budu velice pečlivě eh, poslouchat všechny připomínky stínových zpravodajů, protože mám to štěstí, že budu tuto problematiku po něm přebírat. Děkuji. Thank you. Uh, Děkuji a teď začneme se stínovými. Markus Weber jako první z APP. E Děkuji. Mě samozřejmě velice mrzí, že eh, náš zpravodaj tu není. Eh, na druhou stranu máme teď jedinečnou příležitost, má, má jedinečnou příležitost eh, prosazovat své návrhy i v radě, kde je právě nyní naslyšení, takže si myslím, že nebudeme muset eh, řešit přílišné problémy s návrhy rady, až přijdou. Takže to je, myslím, výhoda ale mnoho věcí je v té zprávě ošetřeno velice rozumně. Já nechci zabíhat do všech detailů, ale jde o velice chytré eh, úvahy, u, návrzí, u návrhu pro ECB by mohla nastoupit určitá promlčecí lhůta de facto v případech, kdy porušení by bylo odhaleno příliš pozdě. A právě tento problém zpravodaj řeší. Tento bod bychom určitě měli podpořit a e, doufáme, že e, i v radě to nebude e, smeteno ze stolu a myslíme si, že tento návrh jde správným směrem. Eh, můžu říct zcela otevřeně, eh, že eh, já jsem napjatý, jak to dopadne tedy s, s tím návrhem ohledně prezidia tohoto výboru a slyšení ale to je jen taková poznámka na okraj. Podle mého názoru je důležité, abychom prováděli výměnu informací, ale otázka je, zda k prosazování sankcí jsou příslušné národní orgány, které to mají v rámci mandátu od Evropské centrální banky. To je potřeba ještě podrobněji proskoumat, zda je to dostatečně ošetřeno jestli ty sankce eh, uvalené eh, Evropskou centrální bankou jsou potom eh, správně naplňovány státními administrativami. To je jeden z těch problémů, které v konstrukci tohoto systému existují. A dále ještě mě zajímá otázka pravidel pro transparentnosti, které navrhuje zpravodaj. Ten vychází z toho, že ta nová funkce Evropské centrální banky vstoupí v platnost a my bychom měli dávat pozor, abychom abychom ne, aby jsme nezveřejnili rozhodnutí příliš brzy, protože eh, normálně se proti sankcím dá odvolat, to je normální případ eh, proti sankcím eh, dohledových orgánů a e, proto e, o té povinnosti zveřejňování bychom měli ještě hovořit a najít rozumný e, kompromis. To, co navrhuje ECB, není, nejde příliš daleko a to, co navrhuje zpravodaj, jde možná až příliš daleko a možná by bylo dobré najít nějakou zlatou střední cestu, pokud jde o tu povinnost zveřejňovat sankcí, protože nechceme nikoho trestat dvakrát tím, že dojde k příliš brzkému zveřejnění, eh, přestože ta sankce by mohla být eh, jaksi ještě eh, shledána protiprávní a myslím si, že o tomto bychom tedy měli ještě pohovořit a najít nějakou rozumnou rovnováhu. E, jinak si myslím, že e, pan zpravodaj nám položil touto zprávou e, vynikající základy pro to, abychom mohli na tomto tématu pracovat dále. Děkuji. Thank you. Děkuji. Další řečník za socialisty demokraty Kostas Mavrides. Děkuji, pane předsedo. I my chceme poděkovat zpravodaji za vykonanou práci a poblahopřát mu hodně úspěchů do nové funkce. Máme dvě poznámky. Za prvé, to, o tom již hovořil kolega z EPP. A to je věc, která se týká návrhu 3a. Podle našeho názoru návrh 3a není v souladu s nařízením Rady číslo 1024, a to především s článkem 9 nařízení, který velice jasně eh, eh, upravuje eh, pravomoce dohledu a vyšetřování. Vše tedy je v kompetenci ECB bez nějaké možnosti převádět kompetence na nějaké vnitrostátní orgány. Za druhé, to ne, že bychom nesouhlasili, ale jenom takovou obavu máme. A to týká se to třeba návrh 6, pozměňovací návrh 6. Týká se to způsobu, jak někdo může třeba si nějak vyložit eh, eh, výraz eh, rozhodnutí, které se týká, které by mohlo destabilizovat finanční trhy nebo by mohlo být disproporční. Stabilita finančních trhů, tedy jak to definovat. Takže o co jde? Buď tedy mm, pokud jde o reálnou situaci, ze zkušenosti, tak tato, to, tato právo úvahy, tato diskreční pravomoc v podstatě může mm, jít proti bankovním institucím mm, a nahrávat těm velkým institucím pouze e, tedy podle, too big, podle pravidla too big to fail. To znamená, může to být na úkor těch menších institucí a nahrávat to těm velkým bankovním ústavům. Děkuji, děkuji. A nyní za ALDE Kora. Děkuji, pane předsedo, za ALDE. Já bych chtěla vás požádat, abyste pan Van Orbeltovi, místo předsedovi, za nás eh, poblahopřál eh, ke jmenování novým ministrem financí Belgie a ke zprávě teď. Souhlasíme s panem Peprem a eh, On tady nastínil určitá inteligentní řešení, ale my máme pořád ještě určité otazníky. Třeba pokud je o eh, tedy ty správní sankce a jejich tedy zveřejňování, tady se navrhuje, aby po třech letech toto bylo ve veřejné sféře a to tež platí pro eh, tedy ty časové lhuty těchto správních sankcí, takže my bychom chtěli znát důvody Mm, jak to bude s těm, proč zrovna tři roky, lhůta tři roky, zdali tomu byl nějaký důvod. A za dále tady se navrhuje eh, povinnost ex post ECB odůvodnit jakékoliv odchylky a ta povinnost ex post, no dobře, ale kdy a jak, jakým způsobem se bude uplatňovat tato povinnost ex post. Dále časové lhuty pro Eh, správní sankce. Mm, Tam eh, navrhuje se pět let, eh, počínaje datum, kdy bylo přijato rozhodnutí, o kterým o rozhodnutím, který se zahojuje řízení pro porušení a ne datum, kdy došlo k té události porušení, kdy to nastalo, takže to bychom také mohli si ještě vyjasnit, tedy ten příští zpravodaj nebo zpravodajka by nám mohla vysvětlit, proč zrovna tyto lhuty a ne lhuty, které figurovaly v původním návrhu. A to tež platí i pro poslední návrh snížit eh, dobu promlčení eh, od pěti na, z pěti na tři eh, roky. Takže, mm, takže proč tedy, jak to zapadá do těch časových lhut, které on navrhuje, aby byly delší předtím. Děkuji za kue. Nikdo? Za zelené? Moris Kotka to. Děkuji. My máme takové technické připomínky spíše v souladu s tím, co jsme slyšeli od kolegu, ale možná nám jde o něco jiného. Za prvé, vítáme návrh zpravodaje, tedy, eh, tedy prodloužit tu provlčecí lhutu kvůli složitosti eh, případů a on eh, říká, že ty komplexnější věci se těžko prošetřují, prověřují, s tím souhlasíme, ale není to dobře sformulováno podle nás, takže navrhujeme, aby tento pozměňovací návrh se změnil, aby se Eh, to jednoleté období změnilo na tříleté a, a a, eh, takže tak, že bychom rádi, aby takhle to bylo. A potom v návrhu 1 eh, a 3, tak tam on hovoří, tedy, že může se zveřejnit ta sankce se tříletým spožděním. Ale tak, jak, když se podíváme na článek 1, 3, ostavec 3, tak tam se hovoří o tom, že ty sankce se řídí příslušným evropským předpisem a bez toho, že eh, tedy asi se není možné zrovna sáhnout po nějakých derogacích u tohoto mechanismu. Takže my bychom navrhli zaprvé, abychom změnili eh, tedy to eh, období tedy do, až na pět let do, tedy pokud jde o mm, to rozhodnutí, kdy se rozhoduje o zahájení řízení e, pro porušení, potom mm, mm, bychom chtěli, abychom měli tedy e, aby ten text jasně řekl, že to rozhodnutí zveřejnit správní sankce a ten způsob zveřejnění se upravuje stávajícími unijními předpisy. To by se tam mělo také specifikovat. Děkuji. Děkuji. A EFDD chce také se vyjádřit? Ano, pane předsedo, děkuji. My jsme zanalizovali ty dokumenty a připomínky a vidíme, že tady asi je problém s těmi lhůtami, které se zde navrhují. Ve Spodném království se říká, že eh, že pokud eh, tedy eh, jaksi je spravedlnosti učiněno za dost pozdě, tak jako kdyby nebylo. A takže to by tam mělo být nějak zakotveno. A to znamená předtím, než pro, do, dojde k jednání před ECB a než tedy se uvalí ty sankce, tak tam mohou být až tři roky, než se někdo dozví vůbec, jaké rozhodnutí bylo přijato a jaká pokuta byla uvalená, jaké důvody tady jsou. Důvody jsou takové, že asi tady bude problém s trhem. To znamená, že ECB bude chtít třeba zabránit nějakým událostem na trhu, ale ten efekt bude úplně opačný. Většina institucí, které eh, budou muset platit tyto eh, penále, eh, tak tedy mm, ty tedy investovat určité prostředky do těch penzijních režimů a tak dále. A nejhorší potom je, aby se to vědělo o těchto institucí, protože potom vlastně mm, budou mít problém na trhu a mm, vzniknou mm, tedy obavy ohledně těch institucí a mm, někdo řekne, že to je ještě horší, než se to jeví. A tady mm, je to nebezpečí, tedy se zveřejněním Eh, těchto informací, protože to znamená, že potom eh, eh, ty instituce v podstatě budou předmětem velkých snah, tedy stáhnout z nich peníze a dostanou se do problému na trhu. Takže podívejme se, jak je to ve Spojených státech. Tak pokud bychom chtěli uvalovat sankce, tak asi rozumný přístup je zajistit, že ty informace budou dány k dispozici co nejdříve, nebudou se zadržovat. A druhá věc, to se týká pozměňovací návrhu 4. Návrh 4, ne, ne 3a. No tam se říká bez toho, aniž by byla do, byly dotčeny další kompetence příslušných národních orgánů, tak tam mm, tedy udělovat, uvalovat správní sankce. Ale tady se říká pouze pokud ECB mm, mm, má ten požadavek zahájit řízení, tak pouze pokud tedy dojde k konfliktu, ke kolizi. Takže to je podle nás milné. Buď je tak pozice taková, že ECB rozhodne, že bude prošetřovat a potom uvalí sankci, anebo je to tak, že je to ten lokální, lokální e, orgán, který bude prošetřovat a ukládat sankce, ale je problematické, aby oba ty orgány rozhodovaly, kdo to zrovna bude. Tam by došlo ke kolizi. A tento článek, který by se měl ještě se přeformulovat. A hm, druhý bod s tím spojený je, když se podíváme na ten první princip, to znamená, zdali ECB by měla eh, protahovat v čase ty pokuty nebo ne. A takže tady jde o to, zdali, eh, tedy jak je to eh, s těmi informacemi, které potom mohou proniknout na trh. a Tam máme třeba směrnici o zneužívání trhu, kdy velice citlivé informace třeba mají v držení určití lidé, kteří v podstatě Eh, eh, tak to mají pod kontrolou ty různé tržní nástroje a může to být potom problém pro získávání peněz na trhu. A tady, tady v podstatě eh, se nám křižují nejrůznější předpisy, které nakonec budou mít katastrofické dopady na trh jako takový. Thank you. Děkuji. A ptám se, zda ještě tady jiní kolegové by chtěli si vzít slovo. Máme ještě čas, protože jsme plánovali hlasování na 16.45. Pokud ne, tak dám slovo K opět ještě. Děkuji, děkuji pane předsedo a já chci poděkovat všem kolegům za připomínky. Já jsem si to detailně poznamenala a já, mm, já si myslím, že asi budu schopna lépe odpovědět na ně, až se seznámím s celou agendou. Nicméně samozřejmě zvážili jsme všechny tyto body do detailu a e, e, musíme zjistit, zdali tedy jsou třeba některé ty body v kolizi nebo ne a zdali je to slučitelné a, mm, a mohli bychom možná e, tedy si to vysvětlit se stínovými zpravodaji a třeba návrh 3a konkrétně, tak ten se zdá, že to je asi to, co požaduje ECB Mm, to je, na, to je z iniciativy ECB. Možná tady jde o to jenom zlepšit formulaci. Tady není žádná kolize, naopak. A nicméně ještě mm, já jsem si poznamenala toto všechno a způsob, jak jsme se pokusili bojovat proti porušování předpisů, je zajistit, aby nedošlo k zániku, eh, eh, tedy, tedy k promlčení eh, ještě do doby, než bylo možné konat. A zde kolegové mají dobré návrhy, třeba jak překonat problém s promlčecí lhůtou, která by mohla vypršet ještě předtím, než vůbec dojde k prošetření daného porušení. A samozřejmě podíváme se ještě třeba na ty časové lhůty, na ty roky. A můj kolega je mm, profesor bankovního práva a e, je expert na banky, takže asi má své důvody, proč si zrovna zvolil tyto lhuty. A já zjistím tedy, proč, jaké tam byly důvody. A, mm, takže on teď je ale na zasedání Eurogrupu a Ecofinu zítra. Je tady ale hodně materiálu, se kterým pracovat a já vám proto děkuji za všechny připomínky a ještě a těším se na jednání se stínovými zpravodaji a doufám, že eh, tyto eh, body vyřešíme kompromisním způsobem, co nejdříve. Děkuji. A pozdě termín je 17. říjen 12 hodin, to je termín pro pozměňovací návrhy s tím, že se bude o nich jednat 3. Eh, nebo 4. listopadu, hlasovat 11. listopadu a Eh, na druhé eh, listopadové plenárce se bude pak hlasovat eh, s tím, že můžeme všichni poblahopřát Johanovi k jmenování do funkce ministra a teď přerušíme naše jednání o 30 minut. Kolex. Vážené kolegyně, vážení kolegové, myslím si, že můžeme zahájit další část. Poprosím vás, abyste se všichni usadili a budeme hlasovat. Nejprve <clears throat> budeme mít zkušební hlasování, zahajuji zkušební hlasování, zahajuji zkušební hlasování. Vypadá to, že ještě sedm nebo osm kolegů neodhlasovalo. Hlasovali všichni již? Tak už téměř všichni kolegové. Dobře, takže končím hlasování. Je to v pořádku. Můžeme tedy začít. Hlasujeme o legislativní zprávě kterou vypracoval kolega Filip de Bakr, týká se Evropského semestru pro koordinaci hospodářských politik, provádění priorit pro 2014. Začínáme kompromisem A. Kdo je pro? Kdo je proti? Přijato. Kompromis A1. Kdo je pro? Proti? Přijato. 59. Kdo je pro? Kdo je proti? Zamítnuto. 60. Kdo je pro? Kdo je proti? Přijato. 61. Kdo je pro? Kdo je proti? Zdrželi se? Přijato. 63. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Přijato. Kompromis C jako Cecílie. Kdo je pro? proti. Myslím si, že toto musíme ověřit. Zahajuji hlasování ohledně kompromisu C. Je to v pořádku, končím hlasování. Zamítnuto o jeden hlas. 66. Kdo je pro? Kdo je proti? Myslím si, že to musíme rovněž ověřit. Ověřujeme číslo 66. Zahajuji hlasování. Ještě někteří kolegové. Ještě dva kolegové musí odhlasovat. Ještě jeden kolega musí odhlasovat. Ještě jeden kolega, prosím. Už je to v pořádku. Končím hlasování. to. 72. Kdo je pro? Kdo je proti? Musíme to rovněž ověřit. Ověřujeme 72. Kdo je pro? Eh, pardon, zahajuji hlasování. Končím hlasování. Zamítnuto. 70. Kdo je pro? Kdo je proti? Vypadá to, že tam je většina, takže zamítnuto. 75. Kdo je pro? Kdo je proti? Hmm, myslím si, že to je zamítnuto. 67. Kdo je pro? Proti? Hmm. Zahajuji hlasování o čísle 67. Končím hlasování. Je to zamítnuto. 71. Kdo je pro? Kdo je proti? Zamítnuto. 73. Kdo je pro? Proti? Ověříme to. Ověřujeme číslo 73. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Zamítnuto. 78 je staženo. 74, kdo je pro? Kdo je proti? Přijato. Kompromis D jako Daniela, kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Přijato. 81. Kdo je pro? Kdo je proti? Ověříme to, prosím. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Zamítnuto. O dva hlasy. Kompromis E jako Emílie. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Přijato. 91. Kdo je pro? 91, říká pan předseda. 91, říká pan předseda. 91, říká pan předseda, kdo je pro, kdo je proti. Ověříme to. Zahajuji hlasování o čísle 91, pozměňovací návrh 91, zahajuji hlasování. Čtyři kolegové ještě neodhlasovali. Končím hlasování. Devadesát jedna, končím hlasování. Končím hlasování. Je to přijato. 93. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo přijato? Kompromis F jako Filip. Kdo je pro? Kdo je proti? Zdrželi se? Přijato. 99. Kdo je pro? Kdo je proti? Zdrželi se? Chtěl bych to ověřit. Zahajuji hlasování o čísle 99. Končím hlasování. Zamítnuto. 102. Kdo je pro? Proti? Ověříme to, prosím. Ověřujeme číslo 102, zahajuji hlasování. Končím hlasování. Zamítnuto. Je to opravdu zamítnuto, potvrzuje pan předseda. Kompromis G jako Gabriela. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Přijato. Kompromis H jako Hana. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Přijato. Kompromis I jako Ivana. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Přijato. 115. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Přijato. Kompromis J jako Josef. Kdo je pro? proti, zdrželi se, přijato. Návrh 125, kdo je pro, proti, zdrželi se, přijato. Kompromis K jako Karolína s ústním pozměňovacím návrhem skupiny SAD. Hlasujeme o ústním pozměňovacím návrhu. Je zde jedna námitka, čili budeme hlasovat přímo o kompromisu K, kdo je pro, Proti? Ověříme to. Kompromis K jako Karolína. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Je to přijato o jeden hlas. K1 eh, s dodáním, který je navrhuje zpravodaj, ale bohužel to nemám u sebe, ten text, který byl předán. Čili K1, kompromis K1, kdo je pro? Ano, tak je tam asi i slovo. takže kdo se pro, proti, zdrželi se, přijato. Kompromis L je kolenka, kdo je pro, proti, zdrželi se, přijato. L1, kdo je pro, proti, zdrželi se, přijato. L2, kdo je pro, proti, zdrželi se, přijato. Chcete to ověřit? Ověřujeme L2. Zahajuji hlasování. Je to jasná většina, takže je to zbytečné. Ano, přijato jasnou většinou. Kompromis N jako Norbert, kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Přijato. Kompromis O. Máme zde dva ústní pozměňovací návrhy. První skupina S a D. Hlasujeme o tomto ústním pozměňovacím návrhu. Já bych chtěla uh, vznést námitku. Začali jsme ve 3.4 tento um, pozměňovací návrh byl přijat pozdě. Myslíme si, že ten pozměňovací návrh nelze předložit poté, kdy už začala schůze výboru Ekon. Já jsem tady obdržel dva námit, dvě námitky k tomuto ústnímu pozměňovacímu návrhu, takže budeme hlasovat o tom druhém ústním pozměňovacím návrhu, který předložili zelení. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Přijato. Teď hlasujeme o celém kompromisu s tím ústním pozměňovacím návrhem. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Ověříme to. Elektronicky ověřujeme kompromis O, pozměněný ústním pozměňovacím návrhem skupiny zelených. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Přijato. Pozměňovací návrh 143, kdo je pro, kdo je proti, kdo se zdržel, přijato. 144, kdo je pro, kdo je proti. Ověřujeme číslo 144. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Je to zamítnuto. 145. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Přijato. Kompromis P jako Pavel. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Přijato. 158. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Přijato. Kompromis Q jako Kvido. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Přijato. Kompromis R jako Renata, kde je pro, proti, zdrželi se, přijato. Kompromis S, kde je pro, proti, zdrželi se, přijato. Kompromis T, kdo je pro? Ne, tady je dílčí hlasování. Nejprve hlasujeme o první části textu bez slov the enforcement of, takže hlasujeme o první části, kdo je pro, kdo je proti? Kdo se zdržel? Přijato. Teď hlasujeme o druhé části textu. Kdo je pro? Kdo je proti? Myslím si, že to musíme ještě ověřit. Hlasujeme elektronicky o druhé části kompromisu T. Zahajuji hlasování. Jsou tam ta slova the enforcement of, vymáhání čeho. Dva kolegové ještě neodhlasovali, ještě jeden kolega, zahaj, končím hlasování je to zamítnuto. Kompromis U, kdo je pro, proti, zdrželi se, přijato. Kompromis V jako Věra, kdo je pro, proti, zdrželi se, přijato. Kompromis dvojité V, kdo je pro, proti, zdrželi se, přijato. Pozměňovací návrh 194. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Ověřujeme, prosím. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Je to zamítnuto.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 217, dvě části, hlasujeme o první části, což je celý odstavec bez slov and reform fatigue. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Zamítnuto. Druhá část, která, myslím, odpadá tím pádem, protože tam nelze, aby to bylo samotné. Takže teď kompromis AA. Kdo je pro? Kdo je proti? Zdrželi se? Přijato. AB. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Přijato. 231. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Ověřujeme. zahají hlasování o čísle 231. Končím hlasování. Zamítnuto. 240. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Přijato. 241. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Přijato. Kompromis AC s ústním pozměňovacím návrhem, který předložila skupina zelených. Nejprve hlasujeme o ústním pozměňovacím návrhu. Kdo je pro? Proti? Ověříme to. Ověřujeme Ústní pozměňovací návrh eh, je předmětem hlasování. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Zamítnuto. Čili kompromis AC. Teď budeme hlasovat o kompromisu AC bez ústního pozměňovacího návrhu. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Přijato. 254. Kdo je pro? Kdo je proti? Ověříme to. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Zamítnuto. AD. Kompromis AD. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Přijato. Kompromis AE. Pro? proti, zdrželi se, přijato. Kompromis AF pro, proti, zdrželi se, přijato. Kompromis AG pro, proti, zdrželi se, přijato. AH pro, proti, zdrželi se, přijato. Kompromis AI Tady je oddělené hlasování, o které požádala ECR. První část, tedy až od Holds on the Commission a končí to End Emissions Reductions. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Přijato. Druhá část, zbytek odstavce, kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Přijato. Kompromis A je pro? Proti? Zdrželi se? Přijato. Kompromis AK pro, proti, zdrželi se, přijato. Pozměňovací návrh 313 pro, proti, zdrželi se, přijato. Kompromis AL pro, proti, zdrželi se, přijato. Návrh 322 pro, proti, zdrželi se, přijato. Kompromis AM pro, proti, zdrželi se, přijato. Pozměňovací návrh 332 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. Kompromis AN pro, proti, zdrželi se, přijato. Kompromis, návrh 338 pro, proti, Ověříme. 338 zahajuji hlasování. Končím hlasování. Zamítnuto. Kompromis AO s ústním pozměněním od SD. Takže hlasujeme o ústním pozměnění. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Přijato. Teď hlasujeme o celém kompromisu. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Přijato. Kompromis AP pro? Proti? Zdrželi se? Přijato. Teď se přesouváme ke stanoviskům. Empl 1, kdo je pro? Proti? Ověříme Empl 1. Zahajuji hlasování. Ještě tři nehlasovali. Končím hlasování. Zamítnuto. Ample 2. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Přijato. Ample 3. Pro? Proti? Myslím, že přijato, ale ověříme. Zahajuji hlasování. Ještě dva nehlasovali, jeden. Končím hlasování. Přijato. I kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Přijato. MP5 pro. Proti? Myslím, že zamítnuto. MP6 o tom se nehlasuje. MP7 pro. Proti? zdrželi se, přijato. Ample 8, tady musíme hlasovat o jedné části, pouze o té druhé. Ta první je ve výlučné kompetenci a o druhé hlasujeme. Zahajuji zahaj hlasování, kde je pro? Proti, zdrželi se, přijato. Ample 9 pro, proti, zdrželi se, přijato, říká předseda. Zahajuji hlasování o devítce. Já jsem viděl u EPP+, plus, omlouvám se, zahajuji hlasování. Končím hlasování. Zamítnuto. Ample 10 pro. Proti. Zdrželi se. Zamítnuto. Ample 11 Druhá část pro, proti. Ověříme. Ověřujeme druhou část M 11. Zahajuji hlasování. Ještě čtyři kolegové nehlasovali. Mohou hlasovat, jestli chtějí. Nechtějí? Dobře, končím hlasování. Můžete ukončit hlasování? Přijato. Ample 12. Kdo je pro? Stále druhá část. Kdo je proti? Zdrželi se? Přijato. Ample 13. Pro? Proti? Zdrželi se? Přijato. Ověříme. Zdá se, že je to stejná většina, ale zahajuji hlasování. Ještě pět kolegů by mělo hlasovat. Končím hlasování. Přijato. M14. První část. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se stejná většina. Přijato. Ample 15 ne, Ample 16 ne, Ample 17. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se přijato. Ample 18 pro. Proti? Zdrželi se přijato. Ample 19 pro. Proti? Zdrželi se přijato. Ample 20 pro proti, zdrželi se přijato, mpl 21 pro, proti, zdrželi se přijato, mpl 22 pro, proti, ověříme, ověřujeme mpl 22. Ještě tři kolegové, dva, jeden. Končím hlasování. Přijato. 24 pro, 23 proti. To byl návrh 22, je to tak? Ano. Mpl 23, kdo je pro? Proti. Zdrželi se přijato. Mpl 24 pro. Proti. Zdrželi se přijato. Mpl 25 pro. Proti. Zdrželi se přijato. Mpl 26 pro. Proti. Zdrželi se přijato. První věta eh, odstavce 27. Druhá část je v jejich kompetenci, takže hlasujeme o první. Kdo je pro? Proti? Ověříme. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Jeden kolega stále nehlasuje, dobře. Přijato. mp 30, kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Přijato. mp 31, pro? Proti? Ověříme mp 31. Zahajuji hlasování. Ještě tři kolegové nehlasovali. Dobře. Přijato o jeden hlas. m 32 pro. Ne. Omlouvám se, říká před seba 37. O 31 už jsme hlasovali. m 37 pro, proti zdrželi se, přijato. 42 pro, proti, zdrželi se, přijato. 44 pro, proti, zdrželi se, přijato. 45 pro, proti, musíme ověřit. Ověřujeme odstavec 45. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Přijato. 49 pro. Proti. Zdrželi se. Přijato. Část odstavce 50. Kdo je pro? Proti. Zdrželi se. Přijato. 53 pro. Proti. Myslím, že to musíme ověřit. Zahajuji hlasování o odstavci 53. Končím hlasování. Přijato. 54 pro. Proti. Zdrželi se. Přijato. Stejnou většinou. Nebo ověříme? Dobře, tak ověříme 54. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Měl si pravdu remíza, takže zamítnuto. 55 o tom se nehlasuje, 57 o první větě hlasujeme. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. 57, ano. Ano, máte pravdu. Spletl jsem se. Kdo je pro? Proti? Tak teď zahajujeme hlasování. Ještě čtyři kolegové nehlasovali. Tři. Nechtějí hlasovat? Dobře, končíme hlasování. Zamítnuto. O jeden hlas. 58. Kdo je pro? Proti? Ověříme. Zahajuji hlasování o 58.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 proti, zdrželi se přijato, budget 4 pro, proti, zdrželi se přijato, budget 5 pro, proti, zdrželi se přijato. Musíme hlasovat také o sedmičce, kdo je pro. Prosím, zvedněte ruce, kdo je proti. Ověříme budget 7. Zahajuji hlasování. Ještě dva kolegové. Končím hlasování. Zamítnuto. Teď se přesouváme k IMKO. IMKO 20. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Přijato. IMKO 22. Pro? Proti? Zdrželi se? Přijato. NV1. Pro? Proti? Zdrželi se? Přijato. NV2 pro, proti, ověříme NV2. Zahajuji hlasování. Zamítnuto NV4. Kdo je pro? Já tady mám NV4 na seznamu. Správně. Zdá se, že musíme hlasovat o čtyřce. NV4, kdo je pro? Proti? Ověříme NV4. Zahajuji hlasování. Ještě čtyři kolegové nehlasovali. Dva. Končím hlasování. Zamítnuto. Envy 6. Kdo je pro? Envy 6 Omlouvám se. Kdo je pro Envy 6 Nevidím to. Proti ověříme Envy 6 Zahajuji hlasování. Ještě tři kolegové nehlasovali. Dobře, končíme hlasování. Zamítnuto. NV9. Kdo je pro? Proti? Ověříme NV9. Ještě tři kolegové nehlasovali, dva. Končím hlasování. Zamítnuto. NV10. Pro. Proti. Zdá se, že je to stejná většina, ale velice těsná, takže ověřme to. NV10 zahajuji hlasování. Končím hlasování. Zamítnuto. NV11. Kdo je pro? Proti? Ověříme. NV11. Please, six colleagues not vote. Šest kolegů ještě nehlasovalo. That's close. Konec. Zamítnuto o jeden hlas. NV12, kdo je pro? Prověříme rovnou hned za hlasování o NV12. Končím hlasování. Zamítnuto, protože je to nerozhodné. A Nyní budeme hlasovat o odstavci 37, o původním znění, kdo je pro, proti, zdržel se přijato a nyní body odvodnění Q, kdo je pro, proti, zdržel se přijat. Mm, návrh 11, kdo je pro, proti, zdržel se zamítnut, eh, kompromis AR, kdo je pro, proti, zdržel se, přijat. Návrh 15 pro, proti, zdržel se, zamítnut. Kompromis AS pro, proti, zdržel se, přijat. Kompromis AT pro, proti, zdržel se, přijat. Návrh 23 pro, proti, zdržel se, přijat. Návrh 24 pro, proti, zdržel se tři, zamítnut, kompromis AU, pro, proti, zdržel se přijat, návrh 32, kdo je pro, proti, zdržel se přijat, kompromis AB, pro, proti, zdržel se přijat, kompromis A, dvojité V, pro, proti, zdržel se přijat, kompromis AX, pro, proti, prověříme, hlasujeme o kompromisu AX. Takže ještě tři kolegové, dva, jeden. Uzavřeme hlasování. Je to, těs, je to tedy nerozhodné, takže zamítnuto. A nyní návrh 37. Kdo je pro? proti, zdržel se. Prověříme návrh 37, zahajuji hlasování. Končím hlasování. Mm, takže opět zamítnuto, nerozhodné. 38 pro, proti Prověříme. Zahajuji hlasování o 38. Končím hlasování. Zamítnuto. Takže, takže v zásadě žádné úvodní stanovení nemáme. Nyní kompromis AY, kdo je pro, proti, zdržel se přijat, návrh 42 pro, proti, zdržel se a přijat návrh 43 pro, proti, zdržel se přijat. A nyní úvodně ustanovení A, Ample, kdo je pro, proti, zdržel se přijat. Ample C, pro, proti, zdržel se zamítnut. A nyní Ample F, pro, proti. Prověříme Ample F, za hlasování. Končím hlasování. Přijáte. Ample H pro, proti, zdržel se, přijat. Ample I pro, proti, zdržel se přijat. Ample je pro, proti, prověříme. Ample je, prověříme. zájem hlasování. Ample je. Končím hlasování. Přijat. MPLK pro, proti, prověříme MPLK, zájem hlasování. Končím hlasování. Zamítnut. Mm, dobře, takže nyní eh, citace, původní text 1, kdo je pro? Proti? Zdržel se. Přijat. Návrh 1. Pro? Proti? Zdržel se. Přijat. Návrh 2. Pro? Proti? Zdržel se. Zamítnut. Citace 2. Původní text pro? Proti? Zdržel se. Přijat. Citace 3. Pro? Proti? Zdržel se. Za, přijat. 4. Pro? proti, zdržel se, přijato, 5 pro, proti, zdržel se, přijat, 6 pro, proti, zdržel se, přijato, 7 pro, proti, zdržel se, přijato, návrh 3 pro, proti, zdržel se, přijato, návrh 4 pro, proti, zdržel se, přijato, citace 8, původní text, kde pro, proti, zdržel se přijato, návrh 5 pro, proti, zdržel se přijato, citace 9 pro, proti, zdržel se přijato, 10 pro, proti, zdržel se přijato, 11 pro, proti, zdržel se přijato, 13, 12, pardon, pro, proti, zdržel se přijato, 13 pro, proti, zdržel se přijato, 14 pro, proti, zdržel se přijato, 15 pro, proti, zdržel se, přijato. 6, návrh 6 pro, proti, zdržel se, přijato. Návrh 7 pro, proti, zdržel se, přijato. A Ample 1 pro, proti, prověříme Ample citace 1, pro, zahajuji hlasování. Končím hlasování. Přijato. IMKO 1 pro, proti, Slyšel se, přijato. IMKO 2 pro, proti, Slyšel se, přijato. IMKO 3 pro, proti, Slyšel se, přijato. Nyní budeme hlasovat o celém návrhu eh, v pozměněné podobě. Elektronicky zahajuji hlasování. Vote is closed. Čím hlasování? Přijato 20 pro, 18 proti, 15 se zdrželo. Blahopřeji zpravodaji. zajímavé, velice zajímavé hlasování máme za sebou a nyní můžeme přejít k dalšímu bodu podle, podle programu bod 7, což je mm, fondy peněžního trhu, bod fondy peněžního trhu. Já bych chtěl požádat členy, protože jsme se zdrželi při hlasování kvůli elektronickému jmenovitému hlasování i o těch úvodních ustanoveních a citacích, tak teď budeme postupovat rychleji, než jsme očekávali, a to s tímto prvním bodem Fondy peněžního trhu, tak abychom mohli i ještě diskutovat o dalším bodu, což je výroční daňová zpráva, takže bych chtěl požádat eh, zde zpravodaje a stínové zpravodaje, aby byli struční a nejprve dám slovo eh, kolegyně Nina Jill, zpravodajce. Děkuji, děkuji pane předsedo a prosím, tak. Takže ti, kteří odchází, tak potichu. Nina. Děkuji, pane předsedo. Takže trochu klidu, prosím. To je v podstatě první legislativní návrh eh, v rámci rozpravě o stínovém bankovnictví a vzhledem k e, názoru národ, mezinárodních a národních regulátorů, fondy peněžního trhu, vzhledem k velikosti, k těm incidentům, ke kterým došlo během krizi, tak je, panuje názor, že potřebujeme mít regulační rámec a to i G20 potvrdila, také o tom hovořila na svém programu. Tudíž tento návrh v podstatě byl zahájen v září e, minulého roku, tedy 2013, a výbor Econ posledního minulého parlamentu se tím také zabýval, ale nebyl schopen se politicky dohodnout z řady důvodů a právě proto jsme to dostali zpátky na stůl. Pane předsedo, zde bych ráda velice stručně eh, nastínila téma, mm, co to je MMF, jaké jsou ty naše obavy, jaký je návrh ES a jaký je můj e, přístup. Tak velice rychle. Pokud je o MMF, tak bych řekla, to, to je velice eh, významný zdroj pro krátkodobé financování eh, finančních institucí, vlád, eh, korporátní sféry, tedy poskytují, poskytují peníze pro účely likvidity, diversifikace, stability hodnoty v, kom, v kombinaci s tím štítem trhu finančního trhu. Je to nástroj pro investory, kteří to považují za velice bezpečnou eh, eh, alternativu bankovních investic. Takže oni eh, asi řídí 5 miliard euro k těchto krátkodobých úvěrů a i více než 20 krát krátkodobých, krátkodobých úvěrů spadá do korporátní sféry a vlád. Takže zde je to asi 1 trilion euro, které jde tady u nás. MMF představuje asi 50, pardon, 15 evropského finančního průmyslu. Abych to zjednodušila, tedy MMF vydává tedy podíly akcie investorům, aby financovali jejich aktivity a i tedy institucionální i retailoví investoři mohou tedy si je pořizovat eh, tyto nástroje a mm, i investoři tak dostanou likviditu, jistotu a výnosy. A mm, ono to vypadá podobné jako nástroje bankovních depozit, ale je to něco jiného. Takže eh, co vadí regulátorům? Vzhledem ke charakteristikám těchto fondů, eh, tak ty jsou potenciálně velice jaksi exponované a to je problém systémový, poněvadž zde je úzký vztah s reálnou ekonomikou a je to i kvůli roli MMF, kterou hraje při financování krátkodobých potřeb, kdy se využívají trž, finanční trhy jako nástroj financování a takže potom je to propojeno s takzvanými sponzory. Kdo to jsou? To jsou velké banky, některé jsou příliš velké na to, aby vůbec mohly krachnout a to e, i znamená, že zde vzniká potenciální riziko, to znamená, že nakonec to zaplatí daňoví poplatníci. Moody's vyhodnotil to něco jako 2,1 e, e, miliard dolarů, to je ta podpora těch sponzorů v EU a dostala EU v době krize a více než 200 Eh, tu dostalo externí pomoc a vůbec, aby bylo možné zachovat hodnotu nástrojů. Takže vzhledem k tomu, že jsou zde velké požadavky, eh, které jsou kladeny jednou na MMF, tak je zde velký potenciál. Ti, kteří splácí pozdě, většinou jsou to malí eh, investoři, tak ti mají potom velkou nevýhodu ve srovnání se těmi, kteří <clears throat> spláceli dříve. Takže jaký je přesně návrh komise? Zde nám jde o to zavést společné normy, abychom zvýšili likviditu MMF a abychom i zajistili i stabilitu eh, struktury a mm, eh, zavádíme, chceme zavést jednotná pravidla pro minimální úroveň Eh, eh, týdenních a denních likvidních aktiv. Chceme zavést politiku tak, aby eh, ten správce fondu i lépe tedy chápal své investory, tedy aby znal své klienty, investory. A také chceme mít společná pravidla, abychom garantovali, že ty fondy, které se budou investovat do kvalitních a diversifikovaných aktiv, které mají dobrou bonitu, tak o to jde to jsou opatření, které má zajistit likviditu fondů a ta likvidita musí být adekvátní, tak aby případně mohla, mohlo se reagovat na požadavky eh, investorů, stáhnout peníze. Tam o tom je třeba tedy vytvořit jasné, jasná pravidla pro oceňování eh, těchto fondů, do kterých se investuje a tato pravidla oceňování znamenají, že musíme znovu oživit důvěru a to, že tyto fondy peněžního trhu jsou normální, eh, normální podílové fondy hmm. A můj přístup k tomu to je tento. To znamená podívat se na tento návrh Fondu peněžního trhu, to znamená zde ve výboru, a podívat se na to ve světle vývoje za poslední měsíce. Za prvé viděli jsme eh, reformu SEC, které došlo. Potom zde máme i různé alternativy, se kterými přichází italské předsednictví. Já jsem se snažila přijmout velice e, otevřený, chápavý, střícný přístup a sešla jsem se s celou řadou dotčených subjektů a budu se nadále s těmito zainteresovanými stranami na jejich žádost setkávat a i samozřejmě i e, si pe- zaznamenávám pečlivě e, připomínky všech, e, se kterým se setkávám a v zájmu transparentnosti. Abych prvotně zareagovala na návrh komise, tak bych řekla, ano, je to dobrý výchozí bod. A můj dojem je takový, že většina těch gro těch navrhovaných ustanovení není kontroverzní. Podle mého názoru politické cíle musí být takové řešit systémové riziko toho, že investoři budou eh, masově eh, chtít peníze stáhnout z těchto eh, fondů peněžního trhu a jde o to, aby ty byly tedy likvidní skutečně ehm, a samozřejmě, aby to bylo v zájmu tedy příslušných orgánů, institucí, bank a také třeba zajistit, aby nedoscházelo k příliš velkým koncentracím na trhu. Co je nejvíce kontroverzní na tomto? Týká se to dvou typů fondů peněžního trhu, tzv kolik MMF, což jsou Vinavs a SINAFS, velice rychle, VINAF a VINAF a Synav. Takže to jsou tedy eh, fondy peněžního trhu, který eh, tedy nezachovává tu neměnou eh, hodnotu a má tedy to znamená, v podstatě oceňuje aktiva podle tzv. férové hodnoty. Ten druhý fond, CENAF, takže to je podílový fond, který se snaží o eh, stabilní hodnotu euro na podíl při tedy eh, tom, když, si, když splácí se, když si tedy eh, investor bere peníze zpět a mm, takže tam je ta pevná hodnota. Abychom zvýšili stabilitu, tohoto typu fondu, tak komise a další regulační orgány a orgány dohledu se domnívají, že systémové riziko, které je třeba eh, eh, eh, řešit je, že musíme zavést takzvaný nárazník 3%, hodnoty aktiv, aktiv, která spravuje daný fond a víme, že to je velice kontroverzní bod. Toto, zdali vůbec by ten kapitálový nárazník měl činit 3%, nebo ne. Máme zde celou řadu alternativ na stole, to znamená, jak řešit to systémové riziko. A já bych jenom chtěla e, nastínit e, čtyři hlavní oblasti. Za prvé, první bod, ten je implementovat návrh e, s tím, že to tak různě poopravíme všude možně a i tam ponecháme ale ten kapitálový nárazník. Za druhé, můj druhý přístup je zrevidovat vůbec tady ten systém, který, se, och, mm, který vychází z likvidních poplatků a eh, i eh, tedy z těch redemption gates tomu dává přednost průmysl. A dále potom i je to otázka, zdali ten kapitálový eh, nárazník by měl být variabilní, což by byla taková evropská verze ve srovnání s tou americkou. A potom italská třetí návrh, ten se snaží o vlastně zavedení fondu typu VENAF s nízkou volatilitou. Já si myslím, že priorita, to znamená, čemu dát nakonec přednost, to bude záviset z debaty v tomto výboru a bude to záviset na výsledku slyšení s experty. Takže není to slyšení, ne, je to kulatý stůl, musím to poopravit. A já bych ráda zde mm, se ujistila, že skutečně budeme se na to dívat ze široka, aby tyto fondy skutečně přispívaly k reálné naší průmyslové politice. A musíme i mít efektivní a proveditelné řešení musím říci, že jsem trochu zklamaná dnes. A to je, že všichni, se kterými jsem se setkala, tak v podstatě oni mm, přišli s nějakým problémem, ale nikdo nenavrhuje žádné řešení, takže to je velice důležité. A my všichni mm, musíme samozřejmě se snažit o efektivní proveditelný návrh a mm, prostě nechceme opět tady se dostat do stejné situace jako minule. Kulatý stůl eh, má za cíl to, že e, zvážíme tedy návrh e, té zprávy, to bude 1. 2. prosince, termín pro pozměňovací návrh je 11. prosinec a s tím, že se jimi budeme zabývat 21. ledna a hlasovat v únoru a e, u nás tedy ve výboru a v březnu na plenárce. Takže máme velice krátkou dobu na vůbec tyto všechny alternativy a já se domnívám, že zainteresovaní kolegové přispějí a já se s nimi ráda setkám na diskuzi, poněvadž si myslím, že tento sektor v těch fondů peněžního trhu MMF je významný sektor a já bych ráda, aby i takovým zůstal do budoucna. Já jsem se snažila hovořit co nejrychleji, jak jsem mohla, abych splnila hm, váš, váš časový limit. Thank you. Děkuji za tuto prezentaci a děkuji tlumočníkům. A teď dávám slovo nejprve stínovým zpravodajům, nejprve za skupinu EPP, pan Ryan Hayes. Ano, děkuji, pane předsedo. Děkuji za slovo. Dovolte mi několik stručných komentářů. Za prvé, chtěl bych souhlasit s velice otevřeným přístupem, který zaujala zpravodajka ohledně této velice důležité otázky. Souhlasím s paní zpravodajkou a musím říci, že je také důležité takový přístup zachovat, až budeme se věnovat těmto věcem a budeme, um, už jsme to vlastně řešili během minulého volebního období, ti kolegové, eh, kteří usilovali o ten os, otevřený přístup, eh, hledali i různé kompromisy. Musí to být eh, dobré nejenom pro eh, ten průmysl, ale i pro celou Evropskou unii. V tom minulém volebním období, jak řekla Nina Gills, už bylo odvedeno mnoho práce v této otázce a v té době si myslím bylo rozumné, že jsme se rozhodli neuspěchat tu celou věc, protože tam existovala celá řada velice důležitých věcí, které si žádaly ještě větší vyjasnění a větší diskuse. Cílem návrhu komise je eh, tedy několik věcí. EPP posiluje, eh, podporuje, abyste byla lepší regulace stínového bankovnictví, abychom snížili riziko, které, eh, které existuje v evropské ekonomice. Ale myslím si, že reforma fondů peněžního trhu musí být proporční a musí také být vybalancována natolik, abychom zajistili, že nebude mít žádný negativní dopad na evropské trhy. Velice souhlasím s tím, co říkala zpravodajka, když hovořila o potřebě najít vyvážený přístup. Myslím si, že to je rozumné a musíme být zároveň co nejotevřenější musíme se zabývat všemi případnými negativními dopady tohoto návrhu, který tedy může existovat na trhách. Existuje zde několik velice důležitých věcí v tomto návrhu, které se soustředí na oblasti jako je diversifikace aktiv, ehm, na, na to, že by tedy fondy měly znát své investory, musí zde být také dodržována pravidla dohledu a tak dále. Já mám určité obavy, které se týkají návrhu té 3% kapitálové rezervy protože to může mít velice velké dopady na likviditu v Evropě a může to nakonec způsobit to, že Evropa bude méně atraktivní z mezinárodního pohledu. Je to prostě ekonomicky nemožné toto provést, aby jste byla ta 3% kapitálová rezerva. Fondy peněžního trhu jsou velice důležité Eh, pro firmy, pro peněžní trhy, pro místní orgány a také i pro neziskové organizace. Všichni je využívají pro každodenní finanční operace. Priorita je solventnost, likvidita a také um, výnos. A fondy s konstantní čistou hodnotnou aktiv eh, nabízejí vlastně možnost eh, Eh, toto poskytovat. A je také důležité, abychom měli tyto fondy nadále v evropské ekonomice. Hovořili jste asi o 4 bilionech v těch fondech s konstantní čistou hodnotou aktiv a pokud by všechny měly eh, mít vlastně ten kapitál, tu kapitálovou rezervu, tak by mohli nakonec chtít vlastně odejít do jiných zemí. V Americe v, v červenci existoval také takový návrh, který nakonec byl vlastně um, zamítnut. Eh, komisař eh, Gallagher hovořil o tom, že to vlastně nemá žádnou cenu a myslím si, že také on eh, také říkal, že ta rezerva by vlastně přinesla pouze takovou iluzi toho, že jsou trhy i investoři chráněni. Uh, jak Nina hovořila, že byste mělo být určité slyšení nebo určitý kolatý stůl se zástupci průmyslu a sdílených eh, skupin, to je něco, co velice vítám a chtěl bych, aby výbor se eh, chopil této myšlenky. Myslím si, že je zapotřebí co nejvíce diskusí, které se toho týkají, abychom také měli co nejvíce um, informací o tom, jaký to může být dopad. A teď, když se tedy slyšíme o reformě SCC, myslím si, že by bylo také dobré vyslechnout si jejich názory, abychom eh, tímto obohatili naše diskusy. Vím, že existuje celá řada rozdílů mezi tím průmyslem fondů peněžního trhu v Evropě a v USA, ale zároveň je důležité si uvědomit, že eh, v USA hovořili o tom, že vlastně ta kapitálová rezerva nebere v úvahu eh, rizikový profil těchto fondů a že nakonec to vlastně může mít negativní dopad zejména na ty fondy CNAV, CNAV. A také se zde hovořilo o tom, že ty fondy CNAV mají velice důležitou úlohu v evropské eh, ekonomice. Nicméně ta navrhovaná kapitálová rezerva může mít velice negativní dopad na celý obor těch fondů s konstantní čistou hodnotou aktiv v EU. Myslím si, pane předsedo, že tedy musíme spojit své síly, musíme najít nějaké proveditelné praktické řešení. Těším se na spolupráci s paní zpravodajkou i se stínovými zpravodaji. Ehm, čekají nás týdny a měsíce hledání kompromisních návrhů, které nám také umožní to, aby ty fondy s konstantní čistou hodnotou aktiv, aktiv zůstaly na trhu společně s těmi fondy s variabilní čistou hodnotou aktiv. Děkuji, pane předsedo. Děkuji. Další pan Sajet Kamal, stínový zpravodaj ze skupinu AKR. Velice děkuji, pane předsedo. Dovolte mi rovněž eh, zopakovat to, co říkal Brian. Je důležité, abyste byl otevřený a transparentní přístup. Já jsem spolupracoval s Ninou v minulém volebním mandátu a nic jiného tedy ani neočekávám. Je mi jasné, že ta spolupráce bude taková a těším se na další spolupráci. Tato práce začala v minulém období a teď vlastně vidím, že znovu začínáme některé věci, které už jsme řešili. Je zde celá řada kontroverzních věcí, na které znovu narazíme v tomto období. A já doufám, že nebudeme znovu objevovat Ameriku a že nebudeme tyto věci znovu řešit. Um, myslím si, že eh, je důležité, abyste byli kompromisy. Hlavní otázkou bude to, o čem hovořil již předřečník, eh, ten, ta kapitálová rezerva pro fondy CNAVs, CNAVs, takže buď něco ta, ta 3% kapitálová rezerva pro tyto fondy s konstantní čistou hodnotou aktiv, to je něco, co vlastně zničí jejich životaschopnost. E, takže vlastně nebude to ekonomicky schopné. Um, myslím si, že ta marže je dost malá. A v minulém eh, období jsme se zabývali také dalšími možnosti, například eh, těmi eh, limity na možnost odkoupení, na ty redemption gates. A pak jsou se ještě další možnosti, pokud by zde byl třeba ten kulatý stůl, jak navrhovala Nina, můžeme se zamyslet nad jinými alternativami. Také si musíme uvědomit, že během krize v roce 2008 se ty fondy CNAV vlastně ta jejich hodnota byla snížena a problémem také byla jejich angažovanost eh, na trhech eh, v USA. Mm, problémem bylo hlavně to, do čeho tyto fondy investovaly. A fondy CNAV i VNAV eh, vlastně investovaly do podobných věcí. Teď nemůžeme říci, že fondy CNAV jsou nebezpečné a fondy VNAV jsou bezpečné. Musíme si uvědomit, že i fondy s variabilní čistou hodnotou aktiv zažily fluktuaci a dokonce i ta zpráva komise o tom hovoří a připouští to. A dokonce i Bundesbanka musela také pomáhat během krize. A proč eh, musíme se tedy zamyslet nad tím, jaké jsou ty skutečné problémy v tom eh, sektoru mm, peněžních trhů. A Problémem není samotná ta struktura, ale to, do čeho tyto fondy investují. A z toho důvodu si myslím, že musíme usilovat o velké požadavky na diversifikaci a na likviditu. A v tomto eh, také se musíme zamyslet nad tou možností omezení eh, těch žádostí o odkoupení, redemption gates. Po případě také eh, musíme mít ještě na mysli také to, že fondy peněžního trhu v USA není tak, eh, je, je spíše zaměřený na drobné středatele, zatímco v Evropě jsou to spíše korporátní eh, uživatelé. Také nesmíme zapomenout na, na to, že když vlastně eh, omezíte ty fondy CNAV, kam půjdou ty peníze? Nemusí jít nutně do VNAV, můžou jít do um, normálních bank, ale nevím, jestli ECB s tím bude souhlasit, protože se snažíme za mě z, um, chceme zamezit tomu, abyste byla nadměrná koncentrace. Chceme přece, abyste byla větší diversifikace v tom bankovnictví, abychom snížili systém, systémová rizika, abychom tu situaci ještě nezhoršovali. A musíme si to říct si jasně. Stále ještě jsme nevyřešili tu zásadní otázku toho, že ty banky se zhroutily a že eh, daňoví poplatníci je museli zachraňovat. Takže, pane předsedo, musíme být velice opatrní, když budeme řešit tyto otázky. Chtěl bych říci, že eh, pod, mm, oceňuji návrh paní zpravodajky, také i to, co říkal pan Hayes, eh, celou řadu těch jeho argumentů podporuji a těším se na další spolupráci se zpravodajkou i se zpravodaji, s těmi zpravodaji a doufám, že ta debata bude co nejtransparentnější. Děkuji. Děkuji vám a nyní za ALDE pan Petr Ježek. Děkuji vám, pane předsedo. Paní zpravodajka eh, hovořila o přístupu, kdy bude otevřena a bude naslouchat a já vás můžu ujistit, že já zastávám naprosto stejný přístup. Eh, já jsem eh, absolvoval mnoho schůzí s aktéry a zainteresovanými stranami. Samozřejmě existuje hodně rozdílných názorů, které se pohybují od zákazu sínavu až po ten nárazník anebo eh, likvidní poplatky a Redemption Gates a potom Některé hlasy by také rády nedělali nic a e, přestože já se jen pomalu e, prokousávám touto džunglí, tak e, se mi velice líbí myšlenka kulatého stolu, protože podle mého názoru by bylo velice užitečné, kdyby se tyto názory mohly konfrontovat na jednom místě a jejich zastánci si mohli vyměnit svá čísla a data. Na to se velice těším a těším se na spolupráci na na tomto tématu. Děkuji. Děkuji. Zague. Pan Demazi? Ne, pan Vegas Jenom velice rychle. Pokud jde o náš výbor, tak abychom se dostali k tomu problému, který způsobil celou krizi finančního průmyslu i e, reálné e, ekonomiky, kdy dochází na trhu k fúzím a nikdo v podstatě neví, e, o co se tady jedná. A tady, eh, tady před sebou vidíme značné selhání trhu. Tady trh nezafungoval a my hledáme způsoby, jak opravit všechny ty nedostatky, které se na trhu projevily eh, tím, že vznikla ta současná krize. My jsme připraveni přispět k čemukoliv, co zvýší transparentnost na tomto trhu, eh, zejména pokud jde o tyto eh, krátkodobé eh, trhy s cenými papíry, tak chceme, aby to bylo transparentní a aby byli ochráněni drobní středatelé. Ale myslíme si, že tato debata by měla také zahrnovat státní dohled nad finančním sektorem. Jinak si myslíme, že není možné žádné eh, životaschopné řešení. Děkuji. Za zelené eh, Eva Žolí. Děkuji, děkuji, pane předsedo. Nejprve musím říci, že se velice těším na spolupráci s Ninou Jill a s ostatními stínovými zpravodaji na této velice významné agendě, tak abychom měli lepší evropskou regulaci těchto money market funds eh, protože tato eh, regulace eh, musí být přijata, ať to musí to jít napříč tedy všemi různými institucemi britskými, evropskými, pro které poukazují na destabilizaci finančního systému. Je tady velké riziko, takže musíme se snažit eliminovat systémová rizika kte eh, což představují ty stínové banky, stínové bankovnictví a především musíme zavést stejné praxe, stejné eh, služby a stejný typ regulace pro všechny. To, my jsme již, tedy site El Kadraji již udělal hodně práce, to byl zpravodaj za předchozího funkčního období. Já doufám, že navážeme na tyto základy. A první priorita je skutečně eh, zahájit eh, přechodnou fázi a eh, skončit se <clears throat> cinávy s těmito typy fondů, protože ty mm, tedy představují riziko, riziko paniky, která by mohla se rozšířit potom na všechny finanční trhy. A z tohoto titulu i na základě toho, co již za sebou zanechal předchozí zpravodaj, tak já doufám, že se nám podaří eh, jít cestou ke konverze, to znamená CINAV se spojí s VENAV, eh, tak jak i v podstatě o tom se rozhodlo ve Spojených státech v létě. Další priorita. Tyto fondy eh, nemohou přímo či nepřímo profitovat z nějaké veřejné záchranné sítě, z veřejných prostředků, které by zachraňovaly i během té konverze také jsme pro ten buffer, pro ten proticyklický nárazník, protože eh, ty mm, eh, fondy peněžního fondu jsou cyklické nástroje. Jsme i eh, pro analogická pravidla, pokud jde o zprávu fondu, tak jak je to v bankovnictví. Přejeme si, aby tyto fondy MMF také měly plány oživení, stejně jako máme ve směrnici o řešení bankovních krizí. Jsme proto, aby tyto fondy peněžního fond, trhu, které operují v daňových rájích, tak aby neměly povolení prodávat své služby na půdě EU. A tak, abychom i snížili eh, riziko neplnění, tedy defaultu, a ve světle regulace MIFID, tak je třeba i mít eh, seznam povolených eh, derivo, derivovaných nástrojů které se mohou prodávat, abychom i omezili maximálně expozici eh, eh, vůči těmto eh, tedy nástrojům, které by se tedy prodávaly. A je třeba i, aby EBA e hrála větší roli, protože tyto vlastně fondy jsou Eh, de facto banky. Proto je třeba posílit i možnost agentury ESMA, a, eh, aby ichom, eh, abychom tam tedy i od, od těchto fondů získávali transparentní informace, stejně jako to mají ve Spojených státech. A závěrem bych chtěla říct, ne, že jsem pro jeho, její myšlenku zorganizovat kulatý stůl. Děkuji, pane předsedo. Thank you. I have this Děkuji vám za EFDD, pan Wolf. Omlouvám se, pane předsedo. Fondy peněžního trhu jsou zásadní pro obnovu růstu v Evropské unii a e, jejich význam, jak už říkala Nina, e, je obrovský. E, pokrývají 22% krátkodobých dluhů vydávaných vládou a přes 30% dluhů vydávaných finančním sektorem. Pokud jde o tu současnou legislativu, tak mnoho lidí tady vytváří problémy. A my tu identifikujeme ty problémy, že nařízení o MMF postihne ty, eh, kteří eh, mají eh, sídlo v Evropě, ale mají klienty mimo Evropu. A proto je otázka, zdá se jim ještě vyplatí mít sídlo v Evropě. Tady se zdá, že to, tato data nemají žádný význam pro výbor, který tu zasedá, protože se zdá, že můžeme pokračovat stále stejně. Zvýšení provozních nákladů a zvýšení kapitálových nákladů, eh, na to musíme mít jednoznačný názor, protože právě to udržuje biznis ve hře, protože když se na to podíváme, tak musíme mít na zřeteli konečné uživatele, koncové uživatele. Dopad na trh bude obrovský, protože většina těch, kteří pracuje v tomto sektoru, sektoru eh, spravuje zhruba 2 nebo 3 což je mnohem méně než v bankách. A důležité je, že tato výhoda by byla smazána, kdyby byly zavedeny kapitálové požadavky, tak jak se to navrhuje. Eh, pokud se zeptáte nějakého podniku, který sídlí v Evropě, zda by mohli poskytovat služby dalším firmám, dalším společnostem a e, tak pokud odstraníte jejich nákladovou výhodu, tak ty firmy půjdou jinam. Takže nejdůležitější tady je nejen to, abychom zkoumali provozní náklady, e, které by z tohoto návrhu plynuly, ale také kapitálové náklady. E, dopad na emitenty vládních dluhů je mnohem významnější, protože fondy peněžního trhu by mohly zcela opustit evropský trh a v době, kdy se snažíme zvyšit příležitosti pro půjčování, zejména pomocí směrnic, které bude mít na starosti Lord Hill, tak není nesmysl, abychom začali takto utiskovat fondy peněžního trhu, které poskytují kapitál firmám. Musíme si dát velký pozor na to, jaký by to mělo dopad na hospodářskou soutěž na celém světě. Ten současný návrh, tak jak jsem ho četl, by na to neměl nijak pozitivní dopad. V žádném případě by nebyl pozitivní. A proto eh, tady vidím velký problém, pokud je o hledání řešení. To, údajně eh, ty fondy jsou zlé, protože zapříčinili krizi, ale tak to není. Evropské fondy nezapříčinili krizi. Eh, Do, dokonce to nejsou ani banky. A tady, přes, tady přechází problém na institucionální banky. A problém je v tom, že tady existuje eh, určitá rezerva. Můžou půjčit více peněz, než kolik může kdy vytéct z MMF. A otázka, na kterou si musíme dávat pozor, spočívá v tom, abychom, ne, abychom nezabili husu, která snáší zlatá vejce pro Evropu už velice dlouho a abychom tyto firmy nepřetížili pouze proto, že je považujeme za nebezpečné subjekty, tak jak, to byly, jak, tak jak tomu bylo v USA, kde ten model je opravdu velmi, velmi jiný. Děkuji vám. Nyní dávám slovo zpravodajce na stručné shrnutí. Děkuji vám. Děkuji všem stínovým zpravodajům za eh, jejich komentáře a velice se těším na spolupráci s vámi. Eh, k tomu kulatému stolu bych eh, nyní řekla to, že je důležité, abychom kontaktovali SCC, pokud jde o to, co říkal Brian Hayes, tak to si myslím, že by mohlo být těžké, protože my jsme to chtěli uspořádat e, okolo 4. nebo 5. listopadu, ale e, sekretariátu jsme navrhli e, možnost videokonference se všemi stínovými zpravodaji. Tak já doufám, že se to bude dát zorganizovat někdy dřív než 10. listopadu, dejme tomu. Pokud jde o to, o čem hovořil eh, Sayed Kamal, o těch velkých firmách, tak já tady mám trošku problém eh, s tím, eh, kdo to vlastně jsou ty velk, ti, tito velcí investoři. Eh, já jsem se setkala s organizacemi, které je reprezentují, ale kdo ti lidé jsou? Takže pokud by pomůžete identifikovat někoho, eh, kdo eh, reálnou osobu, tak by bylo skvělé ji také přizvat na kulatý stůl se stínovými zpravodají protože by nás to velice poučilo, dalo by nám to mnoho informací do našich diskuzí, protože e, já už jsem několikrát slyšela, že toto je velice důležitý e, prvek u fondu peněžního trhu a je důležité vést s těmito e, corporate treasurers dialog. To by bylo velice užitečné. A ostatní kolegové tu zaběhli do podrobností, zejména řečník ze zelených. Já velice ráda budu diskutovat o vašich návrzích, ale jak říkám, v tuto chvíli já proskoumávám a přeskoumávám tři, čtyři možnosti, které jsou na stole. A jakmile proběhne ten kulatý stůl, tak vypracuju zprávu a o té budeme diskutovat. Děkuji vám všem za připomínky a těším se na spolupráci s vámi. Junina, so I recall the time. Děkuji, Nino. Ještě připomenu časový harmonogram rozprava o návrhu zprávy 1. 2. prosince, lhuta pro pozměňovací návrhy 11. prosince, rozprava o pozměňovacích návrzích 21. ledna, hlasování v Ekonu 23. 24. února a hlasování na 2. březnovém plenárním zasedání. Děkuji a přesouváme se k našemu poslednímu bodu, výroční daňová zpráva a dávám okamžitě slovo zpravodajce eh, Evě Kajli z SD. Evo, prosím. Thank you. Děkuji za slovo. <clears throat> Jsem velice ráda, že teď nás čeká první výměna názorů o každoroční zprávě o daních, což je také velice dobré, protože vlastně se to koná po slyšení z minulého týdne. I když každá politická skupina má jiný názor na daňové záležitosti, tak jsem se jistá, že většina z nás se dohodne na tom, že ten postup by mohl být rychlý a účinnější a že bychom mohli eh, pracovat eh, lepším způsobem <clears throat> Také jsme slyšeli pozbuzující slova od nadcházející komise ohledně daňové zprávy. Mm, během slyšení se komisaři také vyjádřili v tom smyslu, že by chtěli přeměnu této oblasti a také navrhují změny, které se týkají zjednodušení systému. Ten, systém má být jednodušší, má být koherentnější, má být také mm, uživatelsky přívětivější. Ehm, taková ta jednolitá monetaristická politika, která zatím ještě nebyla příliš úspěšná, se má přesunout k určité flexibilnější politice spojené s významnými fiskálními změnami a s fiskálními zjednodušeními. Vítáme tyto nové směry eh, vzhledem i když tedy um, je důležité, aby se nedocházelo k těm spožděním v tom, jak to má být eh, schváleno stále. Tedy, <clears throat> eh, co se týče fiskálního přístupu, tak eh, musíme si uvědomit, že se musí být komplexní daňová politika, ta musí být spravedlivější, musí být orientovaná na růst, musí také respektovat právo na vlastnictví, musí také chránit základní mzdy i podnikatelskou sféru, což vyžaduje, abyste byl takový systém, který sníží daňovou zátěž eh, té nejslabší části populace, také malých eh, pro malých eh, podnikatelů. A tato daně by měla dopadnout zejména na větší subjekty, musíte být proporcionalita. Zároveň musíme také si stanovit eh, priority, zejména více dohlížet na nadnárodní eh, firmy, které provádějí daňové úniky. Hmm, zatím bez technických eh, podrobností musíme toto mít jako určitý etický eh, princip, na němž se všichni shodneme a z něhož musíme vycházet. Bohužel je zde také ještě celá řada eh, problémů, které se vždy objevují v těchto daňových zprávách, musíme na nich pracovat. Eh, musíme to zdůrazňovat. Eh, věci, jako jsou daňové podvody. Daňové podvody jsou opět jednou z našich priorit. Boj s daňovými podvody, s daňovými úniky, s vyhýbání se daní, s agresivním daňovým plánováním a také s daňovými ráji, které jsou um, mimo Evropu. Musíme se tyto, na tyto otázky zaměřit a toto také budou velice důležité body v, v této zprávě z tohoto roku. A já doufám, že už je to naposledy, kdy vlastně jsou to priority v té zprávě o daních, protože si myslím, že je zde celá řada dalších důležitých věcí, kterým se musíme věnovat a které se připravují. Je to například daň z finančních transakcí, také společný konsolidovaný základ pro daně z, z právnických osob, zdanění energií, e, dále výkaznictví podle jednotlivých zemí, a také i otázka bankovního tajemství, čili to je pouze takový orientační výčet věcí, na nichž pracovali kolegové v minulém volebním období a kterým se musíme věnovat i my. A budeme hovořit o těchto věcech, musíme o tom hovořit pragmaticky a plodně, abychom dosáhli společného postoje. Velice se těším na to, že si vyslechnu mm, náměty ostatních kolegů, co všechno má být v té zprávě začleněno. A ráda bych ještě všem e, připomněla to, co říkal Pěr Moskovici. Řekl, že bychom že je to vlastně možná poslední šance pro Evropu, že je tedy velice důležité toto načasování a že si to musíme uvědomit. Uh, Vím, že tady opravdu eh, nemáme dost času, ale ještě bude mnoho času v budoucnu hovořit o těchto otázkách, takže z toho důvodu jsem pohovořila pouze stručně. Děkuji. Thank you. Děkuji, říká pan předseda. Nyní za skupinu EPP s pravodajem je pan Dimitrios Stolojan. Máte slovo. Děkuji, pane předsedo. Samozřejmě, že je... Můžeš to vzít? Já bych chtěl zdůraznit eh, stávající situaci, kterou zažíváme podle informací, které se k nám dostávají, například eh, otázka daňových uniků a také i mm, ty různé aktivity, které umožňují obcházet daně, daňovou povinnost, jsou to velice agresivní aktivity a důležité je podívat se na to, jak členské státy zareagovaly na doporučení Evropské komise o tom, co je třeba změnit na naší daňové politice. Například eh, snížit eh, daňovou zátěž, eh, daňové zatížení práce. Řada členských států Evropské unie skutečně hodně zdaňuje práci příliš velkou daní. Bohužel doufáme, že zítra ministři financí nakonec se dohodnou na automatické výměně informací o příjmech eh, realizovaných v jednotlivých členských státech a tato automatizovaná výměna informací také situaci zlepší. Ale bohužel konstatujeme, že eh, to jde vpřed eh, velice obtížně a bilaterální smlouvy mezi členskými státy a třetími zeměmi také váznou. Například eh, Švýcarsko má pouze dvě bilaterální smlouvy, které se týkají transparentnosti a výměny informací o příjmech eh, eh, realizovaných občany a podniky v EU, které mají bankovní účty ve Švýcarsku. Máme, eh, je tam, existuje tam pouze smlouva s Velkou Británií a Rakouskem, ale velké země jako Francie, Španělsko se zatím nemohly se Švýcarskem dohodnout. To je nepřijatelné. Je nepřijatelné, eh, aby ty věci se řešily takto, protože to eh, nahrává velkým daňovým únikům. Já myslím, že evropští občané Eh, by rádi, aby skutečně politici na sebe vzali svoji politickou odpovědnost. A teď, pokud jde o strategie, eh, jak obcházet daňovou povinnost, to jsou často velice agresivní praktiky. Tady konstatujeme určitý pokrok, eh, který jsme, který jsme zaznamenali především na půdě OECD. Je to velice vážný problém, já nebudu dávat příklad mé vlastní země, Rumunska, kde máme podniky, které e, zakládají nadnárodní společnosti a každý rok tyto podniky jsou ve ztrátě. Ale e, nadále každý rok pokračují v podnikání bez toho, aniž by šli do likvidace. Proč? Poněvadž tyto nadnárodní společnosti operují v těchto zemích způsobem, kdy jejich daně nejsou jasné. A my bychom měli tedy jako parlament podpořit skupinou zemí, eh, rozvinutých zemí, které si přejí počínaje rokem 2015 zavést povinnost pro podniky, aby podniky eh, transparentně eh, deklarovali příjmy a respektive daně, které zaplatili v těchto zemích, kde vyvíjeli hospodářskou činnost. Takže jako stínový zpravodaj já se těším na spolupráci. Děkuji. Thank you. Now for... Děkuji vám za ECR, pan Sampoterho. Děkuji vám, pane předsedo. Já mám v tuto chvíli jenom krátkou poznámku. My bychom rádi, aby v této zprávě byl kladen důraz na eh, následující tři velká témata, pokud jde o zdanění. Za prvé, eh, chtěli bychom silně zdůraznit fakt, že eh, zdanění je a zůstane národní kompetencí spadající pod národní jurisdikce. Za druhé, vítali bychom spolupráci a koordinaci na evropské úrovni tam, kde to přinese konkrétní výhody v boji proti eh, daňovým podvodům a daňovým únikům. Za třetí, eh, Daňová politika zůstává národní kompetencí, ale přesto jsme ochotni sbírat informace z celé Evropské unie, abychom nalezli ozvědčené postupy a dali členským státům možnost tyto postupy sdílet, pokud chtějí. To je ode mě všechno a já se eh, těším na spolupráci s ostatními stínovými zpravodaji i s hlavním zpravodajem. Děkuji za Alde Cora van Neuenhuizen. Děkuji, pane předsedo. Eh, já si myslím, že eh, to taky můžu vzít krátce. Eh, pro ALDE je boj proti daňovým únikům, daňovým podvodům a daňovým rájům hlavní prioritou. Chceme se postarat o to, aby občané a firmy mohly fungovat na rovném hřišti, které by bylo transparentní a v souladu s liberálními zásadami. Nejde tady pouze o dodržování litery zákona, ale také o dodržování duchu zákona. Je v zájmu občanů i členských států, e, aby lidé přestali podvádět daňový systém a e, aby e, kladli větší důraz na vymáhání daní. Eh, díry v zákonech a agresivní daňové plánování je třeba eh, odstranit, abychom zajistili, že i velké nadnárodní koncerny platí svůj eh, přidělený díl, tak jako běžní občané a malé a střední podniky. Chceme odstranit narušování hospodářské soutěže, která je škodlivá pro evropskou ekonomiku a růst a chceme nastavit příznivé investiční prostředí. Daňová legislativa ve členských státech musí být transparentní a koherentní. Nejsme proti proti eh, daňové eh, konkurenci a jsme pro nízké daňové sazby a chtěla bych eh, se připojit k tomu, co tu bylo řečeno ohledně přesunutí daňové zátěže z práce na spotřebu, protože my nyní potřebujeme právě pracovní místa a toto by bylo velice vhodné opatření. Velice se těším na spolupráci se spravodajkou a také se všemi ostatními stínovými spravodaji. Čeká nás určitě hodně práce. Děkuji vám. Zague. Pan Vegas. Děkuji. Tato debata musí vycházet ze skutečnosti, kterou zažíváme. Probíhá fiskální konsolidace po celé Evropě a jejich efekt dopadá v různé míře na obyčejné lidi, tedy na zaměstnance pracující, protože to je samozřejmě nejjednodušší eh, vybírat daň z příjmu a z přidané hodnoty. A my musíme si tuto realitu vzít jako východisko. E, úsporná opatření dopadají především na zaměstnance. V Evropské unii samozřejmě e, máme e, určitý model, podle nějž první prioritou je liberalizace, svobodný pohyb kapitálu. A to bylo považováno za prioritu v rámci našeho systému, protože nicméně to umožňuje, usnadňuje daňový podvod a daňové úniky. Z toho bychom měli vycházet. A proto souhlasím se vším, co tu zaznělo. a se vším, co zaznělo v posledních několika týdnech. My nyní musíme ovšem skloubit tato krásná slova z činy protože eh, liberalizace eh, pohybu kapitálu je zcela nutná abychom mohli studovat eh, daňové podvody a bojovat proti nim, abychom mohli studovat problematiku daňových rájů, které existují a existují dokonce i uvnitř Evropské unie. A pokud o nich nebudeme hovořit, tak nemá cenu, abychom se tady bavili o tom, jak zastavovat daňové podvody a daňové úniky. A mimo jiné eh, bychom měli aplikovat princip eh, ekologické daně, která eh, kompenzuje negativní externality, které, jako, tedy tak, aby byly korigovány negativní externality, ale nejen to, aby také byla nastavena určitá fiskální spravedlnost, určitá daňová férovost. To jsou velice dobře nadnesené otázky, nicméně teď je na čase přesunout se od slov k činům. Děkuji vám za zelené Molly Scott Kato. Děkuji. Pro mě jedno z takových pozitivních eh, výstupů toho slyšení s panem Moskovicem bylo slyšet jeho jasná sdělení o tom, že chce lepší regulaci v oblasti daní a také o tom, že hovořil, že je ochoten s námi v tomto spolupracovat. Myslím si, že zde panuje určitá sdílená dohoda i v našem výboru, že toto je jedna z priorit, že to je priorita a jsem ráda, že v následujících letech uvidíme snad nějaké pozitivní kroky. Měli bychom eh, nejenom mluvit, ale také konat. Za zelené je daň něco, eh, co se vlastně platí v civilizované společnosti a že eh, vyhýbání se daně je něco negativního. Velice se mi také líbilo, že pan Moskovici jasně podpořil daň z finančních transakcí, protože pro zelené je to také priorita a velice mě potěšilo, že hovořil o tom, že ty finance z eh, DFT budou na financování různých aktivit v oblasti ochrany životního prostředí a boje s klimatem a v tom ho také můžeme podpořit. Během eh, slyšení jsem také chtěla, aby Eh, jasně hovořil o DFT a také, aby do finančních transakcí, které budou eh, zdaňovány, ehm, zahrnul i eh, deriváty a další. Chtěla jsem aby rozšířil to vlastně mm, tu oblast zdanění. Myslím si, že dobré, abychom také ty peníze využili pro financování projektů, které jsou již vytyčeny. Také si myslím, že mm, mm, Nemůžeme očekávat, že všechny členské státy budou chtít podpořit DFT. Já třeba pocházím ze země, která zatím není příliš nakloněna, takže musíme tuto myšlenku rozšířit, tam musíme to propagovat. Zdá se, že e, v těchto dvou bodech panuje schoda a doufám, že tedy e, zde budou pozitivní kroky. My jako zelení se také soustředíme na to, aby firmy nemohly jaksi hledat tu nejlepší zemi pro své daně a mm, tím vlastně také dojde k oslabení investic. E, je důležité, abyste byly takové investice, které potřebují občané k tomu, aby byl efektivní a produktivní. Také musíme stále e, mm, vítat e, akci GŘ Taxud, například jednání, která se týkají Apple nebo která se týkají Gibraltaru. Musíme eh, žádat nejvyšší daňové ehm, standardy ve všech zemích a musíme také bojovat proti jednotlivým ehm, daňovým ehm, dohodám jednotlivých států, které jdou vlastně proti jednotnému, proti jednotnému trhu. Také bychom rádi propojili tuto zprávu o daních eh, s vyjednáváním o klimatu, která se bude konat v Paříži a chtěli bychom také eh, upozornit na důležitost ekologického zdaňování, například ta uhlíková daň, která nadále získává na významu a chceme také ještě tím vlastně vytvořit tlak na ty, kteří emitují CO2. Co se týče jednotlivých daní, tak chceme, abyste vlastně panovala ta automatická výměna informací, to už navrhovala komise. Máme zde vlastně návrh směrnice o vzájemné spolupráci administrativních orgánů. Myslíme si také, že Lucembursko a Švýcarsko, které uplatňují určité Eh, vlastně mm, eh, věci jako třeba srážková daň zatím nejsou příliš účinné. Chceme, abyste byla dobrá politika, která bude pracovat pro zájem občanů a také jednotného trhu. Děkuji. Děkuji. Ještě za EFDD máte někoho, kdo chce vystoupit? Pokud ne, tak dávám ještě zpravodaj zpět slovo, aby zpravodajce, aby to tady ukončila. Hm, ano, děkuji. Chtěla bych vám nejprve poděkovat za všechny komentáře. Myslím si, že sdílíme mnoho názorů a budeme v následujících měsících spolupracovat. Doufám, že ta spolupráce bude efektivnější, než jak tomu bylo do posud, protože teď se nacházíme v určitém bodu zlomu. Musíme se věnovat všem těm otázkám, všichni čekají na tuto zprávu a doufám, že se nám podaří vypracovat novou koncepci Ehm, se začátkem tohoto nového parlamentního období. Takže vám děkuji. Uh, uh, Tím už jsme vyčerpali dnešní pořad. Ještě někdo? Já jsem žádal o slovo během toho, kdy, se, kdy mluvila zpravodajka. Pane předseda, ano, ale jsou zde určitá pravidla pro spontánního řečníka, ale pouze pokud je čas, tak můžeme mm, ještě vyvolat spontánního řečníka. My jsme vyčerpali svůj čas, eh, trávili jsme mnoho času hlasování. Dobře, já to chápu, říká pan poslanec, který se přihlásil o slovo. Pan předseda, dobře, čili tím končíme dnešní schůzi našeho výboru. Schůze je skončena a nyní této místnosti ještě nás čeká přípravná schůze, která se týká ehm, zátěžových testů a přeskumu politiky ECB. Čekají nás také ehm, přizvaní odborníci a tato schůzka začne již za několik minut.